Děkuji, říká paní předsedající. Spravodajem je pan Ferrier, ale nemůže tady být, takže eh, dostává slovo pan Steliokutus. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Bohužel pan zpravodaj João Ferreira dnes se zde nemůže být a z toho důvodu bych rád já poukázal na základní črty této zprávy. Nejprve bych rád poukázal na to, že zpráva reaguje na předložení zprávy komise o modrém hospodářství a zhodnocování moří a e, nerostů pod moři. Zpráva upozorňuje na to, že lze e, inovacemi situaci zde ještě zlepšit. Krátkodobé a střednědobé výzkumné programy musí být koncipovány jinak. Jedná se o jinou podporu, inovativní tak, aby se výzkum skutečně orientoval na tuto modrou ekonomiku aby byla moře ještě lépe využitelná a musí e, se to zakládat na společných evropských výzkumných programech. Dále se ve zprávě poukazuje na to, že e, tento výzkum by v rámci programu do roku 2020 mohl být více podporován, na to již upozornila komise. I zde jsou možnosti vytváření pracovních příležitostí a proto se ve zprávě vyzývá komise a členské aby ještě více si uvědomili potenciál modré ekonomiky a účastnili se více jeho podpory, aby se využívala, využívaly veškeré prostředky pro další rozvoj modré ekonomiky a měla by se vytvářet platforma, k níž budou přístup všichni občané. Je třeba Počítat také s vyčleněním prostředků pro modrou ekonomiku, aby se mohl zlepšit i základní výzkum, aby bylo lze podporovat středně velké podniky, jakož i partnerství, škola a vzdělávání, ochrana pobřeží za využívání nejnovějších technologií zlepšit přístup služeb za zohlednění ekologie a za zohlednění efektivního nakládání se zdroji se surovinami spočívajících na dně moře. Dámy a panové, tady se musíme soustředit na inovaci, na efektivní přístup k využívání zdrojů, za zohledňování ochrany pobřeží, ochrany životního prostředí a trvale udržitelného nakládání se zdroji. Proto je komise vyzvána tyto zásady zahrnout do budoucích programů. Dále je nesmírně důležité, vyčlenit odpovídající rámec financování, který by umožnil vytváření pracovních příležitostí v modré ekonomice a koordinovat s lepší možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů a umožnit tento přístup zejména malých a středně velkých podniků a umožnit rovněž přístup přístup nevládních organizací k tomuto tématu. A rovněž je nutné podpořit rozvoj a čerpání plného potenciálu modré ekonomiky, což však neznamená, že bychom zde podceňovali roli investic. Podniky hrají velkou roli. Státy, provozující námořní dopravu zde také mají svou roli a my si myslíme i, že by zde velmi mohl pomoci soukromý sektor, na což se ve zprávě také upozorňuje a rádi bychom, aby kolegové a kolegyně podpořili tuto zprávu. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. A teď dostává minutu pan Moráš. Já Paní předsedkyně, děkuji. Tato zpráva je mimořádně zajímavá. Modrá ekonomika oblast skýtající mnoho možností. Jedná se o rybolov, o turistiku, o turismus a tak dále je třeba zohledňovat zřejmě možnost využití nových technologií a inovací, podporovat malé a středně velké podniky a kvalitativní přístup. To znamená obnovitelné zdroje, a pokusy vytvářet nové pracovní příležitosti a vytvářet možnosti pro nové produkty. To rovněž znamená, že potřebujeme podporu z evropské úrovně pro toto srůstání eh, regionu a srůstání eh, všech možností, které modrá ekonomika nabízí a čerpání fondů z, z Fondu pro regionální rozvoj. Děkuji, pan Jakovič. Děkuji, paní předsedající. Když eh, hovoříme o modré ekonomice, tak eh, se dotýkáme celé řady témat, protože tohle eh, se týká spousty věcí. Já jsem z Chorvatska, u nás máme Jaderské moře a modrá ekonomika představuje velkou součást celého našeho národního hospodářství. Chci ale zdůraznit stavbu o lodí. Pane komisaři Timmermansi, Evropská unie eh, musí vynakládat veřejné prostředky v synergii s národními i regionálními úrovněmi vlády. je třeba eh, financovat nebo pomáhat při eh, stavbě lodí i financování výzkumu Lodě mohou být složeny z částí, z, z součástek z různých zemí. Neměli bychom ztrácet zřetele evropský eh, průmysl stavby lodí, eh, který zaměstnává spoustu lidí a doufám, že to tak bude i do budoucna. Děkuji, pan Malaga. Minutu. Eh, Děkuji, pane před, paní předsedkyně, pane komisaři. Na našem výboru jsme intenzivně pracovali na této zprávě. A myslím si, že se nám podařilo vytvořit koherentní zprávu obsahující mnoho ambicí a mnoho výzev. Hovoříme nyní o integrovaném přístupu, o globálním přístupu, který hovoří o trvalé, udržitě, udr, trv, trvalé udržitelnosti hovoříme ve zprávě o roli, kterou by Evropa měla hrát v našich mořích, koordinovanou roli, abychom vytvořili koherentní přístup. Hovoříme o akvakultuře, trvalé udržitelnosti, s kterou je nutno k ní přistupovat hovoříme o poznacích, které musíme získávat a sdílet, co do nádhery, které moře poskytuje, vytvářet přidanou hodnotu. Nemůžeme opakovat chyby, které jsme udělali na zemi. Moře žádá, abychom ho respektovali a musíme mu rozumět inteligentním způsobem. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jeden z největších problémů této pětiminutové rozpravy je, že nemůžeme toto téma náležitě zpracovat. E, mám 60 sekund na zprávu, která má 30 stránek. Já se domnívám, že toto je velmi důležité téma pro budoucnost, ale měli bychom se ponaučit z chyb v oblasti větrné energie. Ehm, nejprve bychom měli schromáždit náležité informace a teprve poté začít realizovat novou technologii. Opravdu bychom si měli mít ponaučení a provést náležité výzkumy. Dále ještě bych chtěl pohořit o jednom tématu, na které mi zbývá čas, a to sice eh, přechody na LPG jako přechodné palivo, tak to slovo hm, přechod znamená, že tady bude více než jedna změna v oblasti průmyslu, který ve Velké Británii je velmi využívám. Takže opět měli bychom tady eh, konat velice obezřetně, abychom nevytvořili ještě větší nezaměstnanost. Děkuji, paní Kapal. Děkuji, paní předsedkyně. Terminus modrá ekonomika obsahuje všechna hospodářská odvětví, která se zaobírají oceány a moři. A modrá ekonomika vytváří třeba až 5 evropského HDP, e, zaměstnává 5,6 milionů lidí a vytváří také e, velkou přidanou hodnotu Zpráva poukazuje na spolupůsobení moří a země mm, přičemž je třeba na oba fenomény nahlížet společně. Hovoří se také o roli nových technologií a o inovacích a výzkumu. Co se týče čtvrtého bodu, to jsou investice, se ve zprávě kritizuje, že Horizon 2020 má být škrtán, což je velmi nedobré pro modrou ekonomiku, protože ta potřebuje podporu. Thank you, colleagues. I now give the floor to... Děkuji kolegové a dávám slovo panu komisaři Timmermansovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji, třeba že zde není, a také členům výboru ITRE za tuto velice obsáhlou a přínosnou zprávu, která rovněž zohledňuje eh, stanoviska výboru pro zaměstnanost a pro rybolov. Je to velmi důležitý příspěvek Evropské agendy pro růst modré ekonomiky. Modrá ekonomika může vytvořit pracovní místa a je Eh, tady velmi důležité, aby Evropská unie i členské státy byly schopny využít její potenciál. Eh, my jsme se o toto velice snažili a Evropská komise tento přístup jednoznačně podporuje. Musíme se snažit o zachování eh, ekosystému našich oceánů a také zajistit produktivitu tohoto sektoru. Musíme se snažit, aby naše oceány nebyly zahlceny odpadky, a také musíme zajistit eh, mezisektorový výzkum, který je naprosto zásadní pro dosažení těchto cílů a také je se potřeba podpora členských států. Rovněž se snažíme podpořit inovace v oblasti nových i tradičních námořních sektorů, eh, mapování mořského dna, vytváření nových platform v oblasti výzkumu, rozvíjení odborných dovedností. Toto vše Eh, může podpořit rozvoj mnoha sektorů, včetně stávajícího průmyslu. Například jsou zde dvě eh, konkrétní, dva konkrétní články naříze, evropského nařízení, které je zaměřeno na mm, námořní rozvoj eh, a také program 2020, rámcový program pro výzkum a inovace. I zde podporujeme výzkum a inovace v oblasti těchto sektorů. Snažíme se také zajistit investice i pro vysoce rizikové projekty. Eh, s potěšením tedy vítáme, že eh, tato zpráva volá po náležitém výzkumu a inovacích. Provedli jsme určité úvodní vyhodnocení rozsahu modré ekonomiky a uvítáme údaje, které dostaneme od statistiků na konci tohoto měsíce. Tyto údaje nám nepochybně umožní dále změřit pokrok a zajistit další rozvoj tohoto průmyslového odvětví. Rovněž vítáme některé další aspekty vaší zprávy, například pokud jde o uzavření mezer v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Rovněž se snažíme dobudovat informační platformy, prostřednictvím nichž budou předávány výsledky výzkumu. A konečně eh, nemohu než souhlasit, že je potřeba zajistit celosvětové rovné podmínky, pokud chceme zajistit udržitelnou modrou ekonomiku. Zahájili jsme konzultace, pokud jde o to, co bychom měli udělat my v rámci EU, pokud chceme zajistit udržitelné využití od zdrojů našich oceánů a zajištění rovných podmínek. Eh, apeluji na to, abyste přispěli do těchto konzultací. Závěrem bych chtěl říci, že komise vítá tuto zprávu a těší se na další úzkou spolupráci s Evropským parlamentem, abychom realizovali plný potenciál modré ekonomiky. Děkuji panu komisaři, tímto končím rozpravu, hlasování proběhne zítra.